Drazí kolegové, zahájíme naše jednání po zasedání eh, in camera, kde jsme hovořili o nemovitostní politice. To byla možnost zvážit pokrok, eh, který byl učiněn a z hlediska také větší transparentnosti v otázkách nemovitostní politiky. A nyní si vyslechneme eh, oznámení tlumočníků. Děkuji tlumočníkům za jejich přítomnost. A prosím kolegy, aby byli koncizní, protože ve 12.30 musíme nezbytně přerušit naše jednání. Pokud máte námitky, tak pořad jednání je přijat. Rozhodnutí koordinátorů, kteří se zešli 16. května, je připojeno ve složce tohoto zasedání. A pokud nemáte námitky, tak je považujeme za schválené. Co se týče zápisu zasedání z 21. a 22. března 16. dubna, pokud nemáte námitky vůči těmto zápisům, tak tyto zápisy jsou přijaty. A nyní Nyní zahájíme hlasování. Budeme hlasovat o politice v oblasti nemovitostí. Ne, toto hlasování bude odloženo na příští týden během našeho zasedání 28. června. Takže nyní budeme hlasovat o návrhu opravného rozpočtu číslo 2 k souhrnému rozpočtu. Siegfried Murešan je zpravodajem. Ehm, zasunuli jste vaše karty do elektronického zařízení, vyzkoušíme to. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. Děkuji. Takže opravný rozpočet číslo dvě. Pozměňovací návrh číslo jedna, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dvě. Máme tady ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Je to jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali? Hlasování je ukončeno. Schváleno 30 hlasů proti 5 hlasům a jeden hlas se zdržel. Blahopřeji panu zpravodaji. A nyní se dostáváme ke zprávě, která se týká interoperability mezi informačními systémy policejní a soudní spolupráce. Jedná se o bod 8, ale také o bod 9. Budeme tedy hlasovat o těchto dvou zprávách, které připravil pan Kelmel, to znamená interoperabilita mezi informačními systémy EU, policejní a soudní spolupráce, azyl a migrace a dále interoperabilita mezi informačními systémy EU, hranice a víza. Udělal bych slovo panu Kolmelovi na krátkou dobu, který nám vysvětlí změny, které zde byly učiněny ze strany výboru a jaký to bude mít dopad na dnešní hlasování. Pane Kelmele, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nechci zbytečně plítvat časem. U těchto obou zpráv proběhla, řekl bych, vyčerpávající diskuse. Obecně za to je to velice důležitý postup, co se týká bezpečnosti v EU. Nejedná se o nic nějak levného, celkově je to více, je to téměř půl miliarda euro investic, ale řekl bych, že to jsou dobře investované peníze. Rád bych náš výbor upozornil ještě na to, že zrovna včera komise eh, předložila, dala k dispozici nová čísla, jinými slovy, berou naši prozbu velice vážně, že chceme být permanentně informováni ohledně, tě, ohledně změny jakýchkoliv podkladných čísel, protože to nesmí být tak, že by se na nějakém jakémsi základě co si přijímalo a ve finále se ukáže, že to bude třikrát tak drahé. A to teď znamená, že e, když jsme dostali od EU LISA nová, nové výpočty, tak tady máme nějakých e, o nějakých 36,3 milionů euro více, jinými slovy, e, je to z místo 424 461 milionů euro. V rámci realizace této práce se bude muset dále rozhodnout, do jaké míry se bude přísně dbát na to, aby ten výpis zakázky byl co nejpodrobnější, abychom pak vybrali tu nejvýhodnější nabídku, abychom pracovali co nejtransparentněji, ale aby abychom jak si to nepustili, nepustili celé z úzdy a proto je potřeba, aby nás komise včas informovala, za což jsme rádi a navrhuji, abychom aby zprávy přijali. Merci. Děkuji, pane Kelmele, takže můžeme zahájit hlasování. Člán, eh, pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 9, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 1, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2, pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 10 je staženo. 3. Kdo je pro? To odpadá. Tento pozměňovací návrh odpadá. Ne, promiňte, říká pan předseda, budeme hlasovat o pozměňovací návrhu číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Jedenáctka je stažena. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh šest pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo jedna Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. sedm Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní budeme hlasovat o celém takto pozměněném textu a sice jmenovitým hlasováním. Hlasování zahájeno. Hlasování uzavřeno. Schváleno. 30 hlasů proti třem a tři hlasy se drželi. Blahopřejeme našemu zpravodaji. Co se týče druhého textu ohledně interoperability mezi informačními systémy EU, e, týká se to hranice a víz, tak tady se podíváme na pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 9 pro, proti? Zdržel se? Schváleno. 1 pro, proti? Zdržel se? Schváleno. 2 pro, proti? zdržel se, schváleno. 10 je staženo, 3 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 4 pro, proti, zdržel se, schváleno, 11 je staženo, 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to si ověříme. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. A návrh je schválen 23 hlasy proti 12. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní celý text, jmenovité hlasování, hlasování zahájeno. Hlasování u konce. Schváleno 30 hlasy proti třem a tři hlasy se zdrželi a blahopřejeme autorovi panu Kelmelovi. A nyní Budeme hlasovat o zprávě paní Niriada. Je to zpráva o navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reform. Nejdříve budeme hlasovat o kompromisu číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo? Ověříme to elektronickým hlasováním. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto 22 hlasy proti 14. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který byl součástí tohoto kompromisu. Je to číslo 11. Tam e, je to ústní pozměňovací návrh, který se týká e, konvergence a in-out. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to elektronickým hlasováním. Hlasování je zahájeno, hlasování je u konce. Zamítnuto 22 hlasy proti 14 hlasům. Pozměňovací návrh číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 32. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 12 pro. Proti? Ověříme elektronickým hlasováním. Hlasujeme o návrhu číslo 12. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto 21 hlasem proti 14. Návrh 13. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto 35 pro. Proti. Ověříme elektronickým hlasováním. Hlasujeme o návrhu 35. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Zamítnuto 22 hlasů proti. 36. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 37. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Kompromis číslo 1. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 19. Promiňte. Ne, kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. A nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích, které byly součástí dvojky. Dvě. Pozměňovací návrh dvě, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 17, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4. Oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 25 pro. Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 18 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 8 pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 19 pro. Proti? zdržel se, přijato. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Poznací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní se podíváme na návrhy 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 6, dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 7. S ústním pozměňovacím návrhem? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď eh, číslo 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis číslo 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní Návrh 27. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. Návrh 28. Pro? Kdo je pro? A ten odpadl? Takže 29. Kdo je pro? ten také odpadá, také návrh 30 odpadá, takže nyní budeme hlasovat o devítce, návrh 9 také odpadl. Mhm. Dobrá. Takže návrh 10. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto a nyní budeme hlasovat o takto pozměněném textu. Hlasování zahájeno. Hlasování u konce. Přijato 28 hlasy proti 5 hlasům a 3 hlasy se zdrželi, takže blahopřejeme autorce tohoto textu, paní Niriada. A nyní budeme hovořit o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to zpráva Alena Lamasura a týká se Air France. Pozměňující návrh číslo dvě kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Tři pro. Proti? Zdržel se? Schváleno. Čtyři pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Pět pro. Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Sedm pro. Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 6 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Sedm a osm odpadají. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Desítka je stažena, jedenáct je staženo, takže návrh 12. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 13 je stažena, 14, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno, návrh 16. Tady hlasujeme o první části pouze, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 15 s ústním pozměňovacím návrhem. Je to tedy ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 19. Budeme hlasovat o té poslední části návrhu v souvislosti hlasováním o 18. Takže kdo je pro, proti? Kdo se zdržel, to si ověříme elektronickým hlasováním. Hlasování zahájeno. Hlasování u konce. Zamítnuto 18 hlasy ku 15. Návrh 20. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 21 pro. Proti? zdržel se, schváleno. 22 pro, proti, zdržel se, schváleno. 23 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A pozměnací návrh 24. Dvě části. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhá část pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 25. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, přijato. A návrh 1 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní budeme hlasovat jmenovitě o celém textu. Hlasování je zahájeno. Hlasování u konce. Přijato 31 hlasem ku třem a dva hlasy se zdrželi. Takže blahopřejeme Alanovi Lamasurovi. nyní bychom se měli vyjádřit ke dvěma převodům. Možná Siegfried Muresan, který je zpravodajem, by to mohl vysvětlit. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové i ode mě. První převod, to je rozhodnutí 10 Evropské komise a tento převod je v důsledku hlasování o zprávě, kterou předložil náš pan kolega Alen Lamasur, jejímž cílem je uvolnit 9,89 milionů eur na podporu propuštěných zaměstnanců Air France, a to z EGF. Takže já navrhuji, abychom hlasovali pro tento převod. Děkuji. Mikrofon, budeme hlasovat ohledně tohoto převadu číslo 17 2018. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali? Vypadá to, že nikoliv. Hlasování u konce. Schváleno. 23 hlasů pro, 3 proti a jeden hlas se zdržel. Druhý převod. Děkuji, pane předsedo. Toto se týká správních výdajů, takže je to z, naší, z našeho hlediska jednoduché. Je to 14,1 milionů eur, které se převádí mezi jednotlivými generálními ředitelstvími v rámci komise. A první věc, kterou k tomu chci říci, je, že od, odkud ty peníze jsou, kde, jaké jsou tedy zdroje. Ty zdroje jsou dva. Za prvé, částky, které byly prozatímně tady nepřiřazené na konkrétní účely, aby mohly pokrýt právě takovéto potřeby, které vznikají při implementaci rozpočtu. A druhý zdroj financování je tady, jsou z reprioritizace DG level, především pro mise a konference. A ty nové položky, kam to tady jde, to je generální ředitelství BAČ a na tady eh, generální sekretariát na projekty IT, potom eh, generální ředitelství eh, pro konzultace, pro Digi Home na eh, konzultace a potom na projekty v jižním a východním sousedství, dále také DG Move na mise v kontextu vyjednávání pro dohodě o otevřeném nebi, na ty mise potřebují více zdrojů a také DG.com také na mise. Takže pro pro jednání této věci, pane předsedo a vážené kolegyně, vážní kolegové, já také eh, doporučuji, abychom hlasovali pro tento převod 14,1 milionů eur na správní účely. Mikrofon. Pan předseda nemá zapnutý mikrofon, takže budeme jmenovitě hlasovat. Hlasování je zahájeno. Pane předsedo, eh, tlumočníci vás žádají, abyste používal mikrofon. Merci. Děkuji. Takže potvrzuji, že hlasování bylo zahájeno. A vyzývám ty, kteří ještě nehlasovali, aby tak učinili. A nyní je hlasování u konce. Přijato. 23 hlasů pro, 3 hlasy proti. Blahopřejeme panu zpravodajovi. Pane Ashworth, chcete nás seznámit s vaším doporučením ohledně převodu výboru regionu a také eh, převodu, který se týká ochrany dat? Je to článek 25. A dále se to týká také změn ohledně eh, stavu zaměstnanců. Máte slovo, pane Ashworth. Děkuji, pane předsedo. Jsou tady dva body od ochránce údajů. První je jeho požadavek na přesun 700, 700 eur, tedy z odměn na zaměstnance je tady asi 15 dočasných zaměstnanců, kteří tedy, eh, toto konkrétně určeno na pokrytí nákladů na eh, mateřskou dovolenou, já to podporuji, myslím si, že to je skutečně rozumný návrh a myslím si, že by to vedlo dlouhodobě k dobrému řešení. A další požadavek, opět od EDPO, typ NFS, který požádal o převod ASD1, jednoho místa z ADT1 na ASDP. Opět bych tady doporučil schválení. Není tady z technického hlediska opět potřeba hlasovat, ale pokud byste, pane předsedo, si um, myslel, že je, potřeba, že je lepší to odhlasovat nebo schválit dohromady, tak je to možné záleží na vás. že z technického hlediska tady není potřeba. Pokud nejsou námitky, tak můžeme vycházet z toho, že to bylo schváleno, takže není to nutné. Poslední bod se týká žádosti výboru regionů o převod. My jsme je požádali o více informací k tomu převodu. Stále na ně ještě čekáme a navrhujeme, abychom tento jejich návrh tedy přesunuli až na další naše zasedání. Děkuji. Euh, Děkuji. Takže ten třetí převod je odložen na naše příští zasedání rozpočtového výboru. A ty první dva převody, pokud nejsou námitky, tak je považuji za přijaté. A nyní předám slovo paní Monice Holmajerové ohledně politiky v oblasti nemovitostí. Pane předsedo, děkuji vám z celého srdce. Dovolte mi stručnou informaci. Hlasování na toto téma proběhne také vlastně až v červenci. Jde o projekt přesunu EBA do Paříže. Pokud budeme hlasovat 19, 9. července, tak bych poprosila EBA, aby nás ve zprávě informovala o tom, jak to vypadá s podporou britské vlády co do nalezení příštího nájemce aktuální budovy a e, celé té situace tam, protože ty náklady, které tam e, nastávají, je ročně 3,7 milionu euro. A to znamená, že při e, době běhu 12 let do roku 2026 s tím Brexitem bychom si museli ještě výrazně připlatit v situaci, kdyby se žádný další nájemce nenašel. Doufám, že se situace nějak posunula. Budoucí situace aktuálně vypadá tak, že agentura EBA zveřejnila výzvu, byť francouzská vláda eh, již našla určitou budovu, která Eh, by částečně byla vlastně ještě výhodnější a eh, i francouzská vláda ji vnímá pozitivněji. To stěhování má eh, být jaksi do budovy na La Défense do 24. až 27. podlaží jedné administrativní budovy. Bude to na 9 let nájemní smlouva, přičemž možnost vypovědění je po 6 let. EBA se z londýnského případu poučila v tom, že pro, že musí být připravena na určité eventuality přesunu a proto by měla mít možnost vypovědět smlouvu. Jedná se o celkem 5336 metrů čtverečních, mají aktuálně nějakých 270 zaměstnanců, kteří se tam budou přesouvat. Zabývají se eh, otázkou všelijakých nařízení a směrnic EU. Eh, roční nájem nebude činit 1 952 000 euro přičemž se v tom zohledňuje minimální doba nájmu 22 měsíců. Jinými slovy to znamená, že ta nová budova v Paříži bude výhodnější než ta předchozí budova v Londýně. Kromě toho tady máme ještě finanční podporu ze strany francouzské vlády ve výši 1,5 milionu euro na eh, zřizovací náklady a potom 1,7 milionů euro na eh, náklady na pronájem. Celková podpora eh, odpovídá 34 měsíčním nájmům, jinými slovy to je měsíční snížení nájmu o nějakých 350 tisíc euro. v souvislosti s příslušným snížením eh, nájmu. Je to nezávislé, tato podpora na vybrané budově, mm, eh, přičemž eh, překontrolování této budovy proběhne příští týdnech. To uděláme společně se stínovými zpravodaj, projdeme všechny detaily. EBA se zavázala nás co nejdříve a kvalitně informovat. Já si myslím, že oproti předchozí situaci v Londýně, kde vlastně pro jejich zaměstnance bylo všechno nové, je tentokrát už ta situace daleko strukturovanější a řeší se daleko systematičtěji než tehdy a tím pádem to celé vypadá velice pozitivně. Ehm, jak říkám, hlasování bude 9. nebo 10. července. A já jsem vám k dispozici pro eventuální otázky do té doby. Děkuji Monice Holmérové za toto sdělení. Je to velmi důležité téma ale budeme o něm hovořit počínat příštím týdnem. Myslím si, že nikdo nežádá o slovo, takže přecházíme na další bod, který je aktuální z hlediska geopolitiky. Rozpočtový výbor si přál vyslechnout Evropskou komisi ohledně eh, rozhodnutí, které bylo delegováno 6. června, kde Irán se připojuje těm zemím, kde Evropská investiční banka může mít záruku na investice z hlediska svého financování. Fed, a zvláště pan Fleckenstein, který je stálý zpravodaj pro Irán, byl přizván na tuto výměnu. Pan Levandovský, který je předseda delegace EP pro vztahy s Iránem, nám bude moci také poskytnout informace. Takže navrhuji, abychom dali slovo všem vystupujícím, každému tři minuty, to znamená komisi, paní Anna Kryzanovské, která je zodpovědná za útvar ECFIN 1, která spolupracuje se skupinou Evropské investiční banky a také s Bankou pro rozvoj. Co se týče Evropské mm, investiční banky, tak tady je pan Marzier, který je zodpovědný za tuto záležitost. A co se týče ESVČ, tak tady máme pana Trotstenbargraft. Omlouvám se za to, pokud nevyslovuji správně toto jméno. A ten je odpovědný za task force, která se týká Iránu a je také ochoten zodpovědět naše dotazy. Takže nejdříve bude hovořit paní Anna Kryzanovská. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Já jsem tady chtěla představit tento akt přenesené pravomoci. Jehož účelem je přesunout Irán z seznamu zemí, které potenciálně mají nárok na tento eh, záruční mechanismus EBA, na eh, seznam zemí, které mají plný nárok, které jsou plně způsobilé. Toto komise schválila 6.6. Tento proces je tedy eh, předpokládán v tom rozhodnutí eh, ze 14. března. Dovolte, abych tady představila nejdůležitější aspekty tohoto úkonu. Tento akt přenesené pravomoci je jeden z návrhů pana předsedy eh, Junkra a místo předsedkyně Mogherini, který, eh, kterému vyjádřili eh, hlavy států a vlád na zasedání v Sofii 16. května o plnou podporu. Tedy okamžitě poté, co Spojené státy oznámili, že se stahují z toho komplexního plánu pro Irán. Tento akt přenesené pravomoci tedy je vlastně implementací této jednomyslné politické podpory. Dovolte, abych naprosto jasně řekla, co tento akt znamená a neznamená. Tento akt bude znamenat, že Irán bude způsobilým státem pro rozpočtovou záruku, které, kterou poskytuje EU eh, pro EIB při uvěrování mimo EU, ale to neznamená, že by EIB okamžitě začala Iránu poskytovat úvěry. Nezmění to ani to, že rozhodnutí o poskytnutí úvěru a působnost těchto eh, rozhodnutí ohledně toho, kam může a nemůže banka eh, poskytnout úvěry, je tedy nadále výsadou eh, správních orgánů banky a podléhá běžným postupům. Několik slov možná ještě k tomu, jak je důležité načasování tohoto aktu. Schválení aktu v přenesené pravomoci 6.6. bude znamenat, že tady máme teď dva měsíce pro vyjádření výhrad, které jsou předpokládány v tom původním rozhodnutí. To znamená, že parlament i rada mohou vyjádřit své námitky v tomto mezidobí, anebo mohou požádat o další dva měsíce na rozmyšlenou. Nicméně zdůvodněním tady tohoto rozhodnutí a tohoto načasování je to, že tato sankce USA pravděpodobně vstoupí v platnost 6.8. To znamená, že pokud dodržíme toto dvouměsíční období, potom tato změna, tato důležitá reakce na oznámení USA, které je vyjádřením tedy jednomyslného hlasování hlav států a vlád vstoupí v platnost den předtím, než vstoupí v platnost tato první skupina, toto první várka sankcí USA. Děkuji. Děkuji. Prosím, zástupce banky. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím tady stručně popsat tady obavy případné a připomínky EIB, které přednesla Evropské komisi ve chvíli, kdy tady Evropská komise EIB informovala o svém rozhodnutí, že by tedy Irán měl být plně způsobilou zemí. V podstatě tady mám dvě základní sdělení. Za prvé, je tady provozní relevantnost tohoto rozhodnutí, ta je velmi omezená. A za druhé, toto rozhodnutí do jisté míry prostřednictvím EIB klade určitý tlak, zodpovědnost na EU a jsou tady velká rizika. Za prvé, máme tady tady velmi slabou provozní jaksi relevantnost nebo význam tohoto rozhodnutí. A to znamená, že EIB bude muset činit rozhodnutí ohledně implementace eh, této způsobilosti. To bude muset provést, to bude muset tedy provést správní rada EIB a bude třeba vyslovit podporu kvalifikovanou většinou. A veškeré operace v Iránu budou moci začít až ve chvíli, kdy uzavřeme vyjednávání s Iránem na rámcové dohodě. EIB toto musí provést se všemi státy. Tato rámcová dohoda je potřebná proto, aby bylo možné stanovit práva a také právní a eh, pra, finanční imunitu EIB, aby mohla provádět své operace. A potom Irán je státem, který stále ještě neuplatňuje mezinárodní úmluvy o boji proti financování terorismu. A to znamená, že Irán je státem, ve kterém EIB nemusí financovat žádné projekty, anebo pouze velmi omezené projekty. To tedy k té operační stránce věci. Pokud jde o rizika, finanční rizika, banka prostřednictvím svých operací musí mít každodenní přístup na mezinárodní kapitálové trhy. To jsou samozřejmě všechno dolarové trhy. Ale prostřednictvím sekundárního eh, mechanismu sankcí, pokud EIB bude považována za banku, která pomáhá Iránu, mezinárodní, na mezinárodním poli, tak to může ohrozit ochotu investorů nakupovat cené papíry od EIB. Investoři samozřejmě zastupují až 10 až 15 miliard objemu investic za rok v USA. Ale samozřejmě se musíme zvláště za, zabývat veškerými aktivitami v devizových oblastech které jsou ohroženy tím, že eh, budou pozastaveny a že eh, IB eh, nebude moci reagovat a bude v podstatě i v situaci, kdy nebude moci splácet dluhopisy v dolarech nebo v jiných devizách. Bohužel toto by vedlo také k tomu, že by se dostala do obtížné situace z hlediska všech těchto pohledávek. Takže Eh, jaká je situace na trhu? Musíme si uvědomit, že tady jsou určité latentní indexy. Máme už tady určité dotazy z hlediska investorů mimo Evropu. Ty se ptají, zda EIB bude intervenovat v Iránu. Na druhé straně jsme zaregistrovali také některé dosti výhružné články, které se objevily v americkém tisku, Wall Street Journal například, a pocházejí z prostředí, které je blízké prezidentovi. A bylo to ve chvíli, kdy komise právě oznámila tuto informaci. A když komise oznámila tuto informaci, tak EIB eh, mělo problémy s tím, jak komunikovat s americkými orgány a také EIB nemohlo realizovat půjčku, která byla připravena a také do dnešního dne nebylo možné realizovat tuto transakci. Takže to je eh, na závěr. Chci říci, že EIB eh, se domnívá, že tato transakce byla svým způsobem diskutabilní z hlediska dosahu. Jsou tady určitá rizika, nicméně pravděpodobně eh, musíme vyčkat, musíme se lépe seznámit s případnými sankcemi ze strany amerického režimu předtím, než přijmeme konkrétní opatření. Děkuji, pane Dmaziar, za e, toto vysvětlení. Tady opravdu je ve hře vysoká strategie e, z hlediska konfrontace e, chování trhu a politických postojů. Možná, že jednoho dne euro by se mohlo stát obchodní zbraní. A nyní předám slovo panu Fleckensteinovi, který je stálým zpravodajem pro Irán v AFETu. Eh, pan zpravodaj nás <laughs> musí opustit 11 hodin, tak je teď právě 11 hodin. No, já tu můžu ještě o pár minut eh, zůstat. Mám v podstatě jenom jednu otázku jak jste nás kdysi informoval, že máte určitý názor na činnost banky. Já se zeptám, máme nějakou lepší alternativu? Co byste navrhoval? Nebo co by měli ministři financí dělat? Cette question vous l'adresse. Eh, takže to je otázka na pana Demaziera, který zareaguje nyní. Abych byl upřímný, vzhledem k tomu, že EIB eh, z operativního hlediska není schopna udělat nějaké velké věci v Iránu, eh, tak eh, víte, že jsem vysvětloval, že tady je velice malá marže eh, z hlediska těch finančních částech, které byly otevřeny z hlediska vnějších investorů. Takže je těžké tady rychle jednat v Iránu a nebylo by dobré tedy ohrozit Evropu z hlediska trvalého využívání některých transakcí na dolarovém trhu. Takže měli bychom najít nějaké mm, kratší propojení, eh, které by propojilo evropské finance s Iránem, aniž by to procházelo přes EIB. Pravděpodobně vytvořením svěřeneckého evropského fondu. Eh, ale toto tady tak eh, vlastně uvádím trošku nahodile, zatím jsem eh, neskoumal podrobněji eh, možný mechanismus, který by připadal v úvahu. Dobře, pane zpravodaji z AFETu, inspirovala vás tato odpověď k nějaké další dodatečné otázce? No. Ne? Takže Nyní bude hovořit pan Levandovský, který je předsedou delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Iránem. Děkuji. A co se týká delegace do Iránu, tak ta jaderná dohoda s Iránem pro nás byla vítězstvím profesionální multilaterální diplomacie a e, byla to vlastně změna pravidel v tomto velice e, výbušném regionu. Nešlo ale jen o tu jadernou dohodu, Šlo o otevření celé té země, o posílení proreformních sil v Iránu a šlo také o schopnost řešit otázky typu lidská práva nebo e, situaci v Iránu vojenské operace v Iránu. Zkrátka tu širší, ten širší kontext. A eh, hned od začátku bylo to hlavní úzké místo v oblasti bankovnictví, aby tedy eh, finance byly schopny dodat eh, Iráncům ten, tu, tu, tu ekonomickou dividendu. Tím, jak odešly USA od té dohody, tak je to celé složitější, ale je to stále uřiditelné. Strategická volba EU je velice jasná, podporují všechny hlavy států eh, v Evropské unii eh, na schůzi v Sofii to podpořili v zájmu naší bezpečnosti a globální bezpečnosti. Je to vlastně pilíř nukleární neproliferace. Tím pádem musíme chránit legitimní biznis s Iránem. Eh, žádnou alternativu nemáme. Musíme chránit legitimní biznis a v rámci toho potřebujeme dva aktiv přenesené pravomoci. Jeden se týká aktualizace Eh, toho statusu blokování a ten druhý se týká aktuální diskuse, která má eh, rozšířit eh, uvěrovací mandát Evropské investiční banky. Evropská investiční banka má jasné důvody, proč postupovat opatrně, ale nemyslím si, že máme, žádn, že máme nějakou lepší alternativu. Chceme-li naplnit tu součást jaksi té cesty nad rámec té jaderné dohody. Pro mě to naše rozhodnutí je aktem hospodářské suverenity Evropské unie a proto toto podporuji jménem delegace pro Irán. Merci. Děkuji. Takže nám říkáte, že akcionáři EIB si přejí toto rozhodnutí v přenesené pravomoci? A že EIB má potíže s tím, aby realizovalo Eh, toto jednotné přesvědčení akcionářů této instituce. Paní stála zpravodajka, paní Gardio Zabal je nyní na řadě. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady nebudu moci přinést nějaké výrazné upřesnění, protože se nejedná o konkrétní investice v Iránu. Jedná se o diplomatické gesto EU. Je to jakýsi návrh diplomatického gesta Evropské unie, abychom podpořili nukleární dohodu s Iránem a abychom zareagovali na stažení USA a na sankce USA. Jde tedy o to, zda si přijeme schválit toto gesto Eh, toto politické gesto, to je otázka, je možná důležitější než budoucí investice z hlediska EIB. Pravdou je, že guvernér a správní rada také žádali o schválení tohoto diplomatického gesta. Toto rozhodnutí není jednoduché, to chápu, protože nevíme konkrétně, jaká tady bude reakce finančních trhů, jaké budou možnosti financování z hlediska postupu EIB. Nemohu zde učinit konečné stanovisko, potřebovala bych více informací ohledně finančních budoucích dopadů na EIB. To by bylo nezbytné pro to, abychom se k tomu vyjádřili ale politické eh, stanovisko je velmi důležité a musíme v tomto ohledu pokročit dále. A znovu opakuji, že skutečnost, že Irán byl zapsán na seznam způsobilých zemí, neznamená, že tam automaticky budeme investovat. Pozor. Jedna z největších kritik, která tady zazněla na adresu EIB, souvisela s tím, že EIB je velmi obezřetnostní v tomto ohledu. Samozřejmě tady nechceme pobízet k nerentabilním investicím ze strany EIB. Jedná se o diplomatické gesto na podporu eh, změny tohoto statutu Iránu, abychom vyjádřili podporu EU v souvislosti s nukleární dohodou, která byla podepsána s Iránem. Možná, že jednoho dne Evropská unie bude využívat euro, svoji měnu, jako obraný ekonomický nástroj, tak jak to činí USA. Ostatně by to mělo smysl. Pane Sarvama, <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně do zápisu uvedu, že ačkoliv nevíme, jaké budou dopady, technické dopady nebo rozpočtové dopady, nebo dopady pro rozpočtovou kontrolu, když využijeme finanční prostředky EU, protože o tom tady hovoříme, jaké tady budou dopady na EIB, tak je tady jedna věc, kterou je třeba říci. Protože jinak by si občané mysleli, že se stoprocentně shodneme na této politice. Takže velmi stručně bych tady trošku upravil strategii pana Fleckensteina. A požádal bych vás všechny, a ani po vás nežádám odpověď, ale ptám se vás všech, co si, co si myslíte? Protože my tady máme jasnou pozici k tomu, že se nám podařilo dosáhnout historického úspěchu pro stabilitu a mír na Blízkém východě že to je v zájmu EU. Já eh, si troufám tady k tomu zapsat určitý otazník. Ještě se uvidí, jaký bude mít dopad tato naše politika, ale všechno mluví proti. Irán má spoustu peněz, má spoustu zdrojů, ale jak je využívá, to jaksi není dobrý příklad pro ostatní. A jde to zcela proti všemu, čeho si vážíme a proti všem našim hodnotám. Je to, jde to zcela proti těmto našim hodnotám, kterých si vážíme. A teď tedy všichni spokojeně nafuj, napumpujme spoustu peněz do těchto reform. Takže dovolte, abych do zápisu uvedl, že to nejsou lidé, kteří chtějí provádět reformy. Je to diktatura, která brutálně potlačuje své vlastní občany a je velmi nebezpečná. Nebezpečně rozšířuje války a svoje územní zisky na Blízkém východě. Oni mají jasnou strategii a ta strategie rozhodně není založená na míru. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Sarvama byl první na seznamu řečníků jako člen rozpočtového výboru, nebo jsou tam také členové z AFETu. A nyní bude hovořit pan Stuart Anu, který nahrazuje pana Finče na, v rozpočtovém výboru. Máte slovo. Making Iran eligible. Pokud bude Irán mít nárok na finanční podporu EIB, to by mohlo vést k vážným problémům všem zúčastněných. Samozřejmě, jakožto poslanec za UKIP, jsem proti jakémukoliv rozšíření finančních operací EIB na jakoukoliv třetí zemi, ale v tomto případě by Evropská komise mohla vytvořit skutečně politické a diplomatické problémy ohledně Iránu, ale chápu, proč chtějí tento návrh předložit, protože Evropská komise tady vidí příležitost pro to, aby naplnila vákum, za, které teď nastává po americkém vedení a účasti. Ale myslím si, že je to spíš tedy naše jaksi ješitnost. Jaký to bude mít dopad na finanční operace EIB? Protože oni využijí uh, eh, trhy v USA to navíc bylo zdůrazněno v článku na Reuters, kde celá řada zdrojů říkala, že banka není spokojená s návrhem komise, protože banka čerpá, fondy, eh, čerpá finanční zdroje na trzích v USA. Jak myslíte, že Trump bude reagovat na takovéto kroky, vzhledem k tomu, že teď tady máme i americkou obchodní válku. A další problém je, že Irán už se připravuje na selhání této nukle- eh, jaderné dohody. Před dvěma týdny eh, hlava jejich místní agentury pro jadernou, jadernou energetiku už řík, hovořila o tom, že se chystají eh, stav, stavět nové, nová zařízení pro obohacování. Takže Evropská komise nám tady navrhuje toto rozhodnutí, ale není to vůbec demokratický způsob, jak rozhodovat o takovémto důležitém tématu. Protože tady nebude žádné řádné hlasování, žádná hla, řádná kontrola tohoto rozhodnutí. Měli bychom vyčkat, co se stane poté, co USA znovu zavedenou, zavedou sankce, než se budeme jaksi plést do situace v Iránu. Takže já bych skutečně chtěl apelovat na, na tento výbor, aby eh, postupoval tímto způsobem. Děkuji. Děkuji, pane Aniu. Pan Depré má nyní slovo. Vážený pane předsedo, je to zřejmě eh, obtížná otázka. Já tady budu mít úvahu, která se nebude týkat podstaty, ale spíše vnímání a politických dopadů, jaké toto rozhodnutí může mít. Je jasné, že v současném kontextu takovéto rozhodnutí může být vnímáno jako antiamerický A To mi nevadí, vůbec mi to nevadí. Prezident Trump přijal rozhodnutí, s námi to nekonzultoval, takže s tím nemám nějaké velké problémy. Ale bude to vnímáno také jako jakýsi akt podpory iránských orgánů. A my víme, že je to teokratická diktatura, která pošlapává lidská práva a destabilizuje země středního východu, to znamená destabilizuje situaci v Syrii, v Jemenu. Takže tady je otázka, zda bychom nyní měli mít toto politické gesto, eh, které by mohlo být vnímáno jako podpora tohoto režimu. A nyní bych se vyjádřil k podstatě. Já nevidím, jaký smysl má přijetí tohoto rozhodnutí v této situaci. Ta první eventualita je taková, která tady zazněla. Je to čistě teoretické rozhodnutí, které nebude uplatněno. Já jsem naslouchal tomu, co tady bylo řečeno. Takže k čemu to je? Slouží to k čemu? A za druhé, pokud to bude uplatněno, tak to může zahrnovat určitá rizika, jak to tady zaznělo. Může to mít eh, dopad na evropský rozpočet a také na transakce EIB. Pane předsedo, já navrhuji, abychom reagovali jako rozpočtový výbor. Pokud toto rozhodnutí bude přijato a bude uplatněno, tak tady musí být vyhodnocení rizika. To je ostatně rozhodnutí, které činíme u všech jiných témat. To znamená, musíme posoudit riziko. A je nutné, aby se řeklo, to je to a to riziko, které tady může nastat, pokud se toto rozhodnutí bude uplatněno. Takže já vyslovně žádám, aby rozpočtový výbor požadoval vypracování posouzení rizika na Evropské komisi a na EIB. A za druhé, mohli bychom také požádat Evropskou komisi v souvislosti se stanoviskem Trumpa, jaká opatření zde jsou možná proto, abychom ochránili evropské podniky, které budou podnikat v Iránu. Až do posud jsem zaslechl pouze určité deklarace, ale nezaznamenal jsem žádné operativní opatření, takže bylo by vhodné, abychom zvážili tato rizika předtím, než bude toto rozhodnutí uplatněno. Ano, my jsme zaznamenali vaše přání, pane Murešan. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jakožto stínový zpravodaj frakce EPP k tomuto tématu chci říci následující. Za prvé, je Irán demokracie, která respektuje evropské standardy, stejně jako členské státy EU? Odpověď je jasně ne. Takže víme, s kým jednáme. Já tady souhlasím s tím, co říkal Gerard Depré a také Petr Savama k této situaci v Iránu. Nicméně došlo k politické dohodě na úrovni rady s tím, že všechny členské státy se toho rozhodování účastnily. A výsledkem bylo to, že se řeklo, že jsme stranou této jaderné dohody a existuje mnoho hodnocení, která říkají, že tato dohoda s režimem, který se nám nelíbí a který nepochybně není jako my, že tato jaderná dohoda funguje a proto je, se došlo k závěru, který také podpořili naši odborníci na zahraniční politiku zde v parlamentu. Závěr je takový, že chceme zachovat tuto jadernou dohodu a to bez ohledu na jednostrané rozhodnutí stál, stávajícího prezidenta USA. A abychom zachovali tuto dohodu, tak máme před sebou tento návrh. A sice, že Irán bude na seznamu Eh, způsobilých zemí. První, co k tomu chci říci, je to, že to, že je někdo na seznamu způsobilých zemí, neznamená, že automaticky budeme financovat projekty v této země. Například je tam Rusko na seznamu způsobilých zemí a EIB v této zemi eh, nové úvěry neposkytlo, neposkytla od roku 2015, tuším. Proto to říkám. Myslím si tedy, že bychom neměli být proti tomuto aktu v přenesené pravomoci, měli bychom umožnit, aby Irán byl na seznamu způsobilých zemí vzhledem k tomu, že máme politický závazek, ale samozřejmě EIB by se měla zapojit do nějakých projektů pouze v případě, že bude jisté, že ty finanční prostředky budou naplňovat politické cíle EIB a že v žádném případě se nedostanou do rukou režimu a nebudou využity na cíle, které jdou proti našim zásadám. Je to tady politické rozhodnutí. Chtěl bych říct si za, zástupcům EIB, že je bankou e Unie, to znamená, že musí implementovat politická rozhodnutí, která my, jakožto parlament, komise a rada, činíme. A samozřejmě to ale musíte činit tak, aby byla minimalizována rizika. Samozřejmě ale soucítím s EIB, a s kolegy v EIB. Vy víte, že velice oceňuji vaši práci a to, jak přispíváte k důležitým projektům eh, Unie. A také vím, že ale nicméně i přesto rolí EIB je implementovat politiky EU. A pokud toto je politické rozhodnutí, tak to musíte implementovat. Zástupci EIB tady citovali článek z Wall Street Journal, který cituje zdroje z Bílého domu, které hovoří o rizicích, se kterými se bude setkávat EIB na amerických trzích, ale víte, a zase, plně tedy respektuji Wall Street Journal samozřejmě, ale musíme tady učinit politické rozhodnutí a to nebude založeno na článku, který cituje zdroje z Bílého domu. A všichni víme, že cíle Evropské unie jsou nějaké a my jsme součástí Evropské unie. A tady víme, že cíle EU, pokud jde o tuto dohodu s Iránem, jsou jiné, než jsou cíle Bílého domu. A ano, došlo k útokům a jsou tady výhrušky a ty budou nadále na nás směrovány, ale musíme být jednotní, musíme učinit nějaké rozhodnutí a neměli bychom reagovat na tlak nebo na hrozby, které jsou zveřejňovány i v těch médiích, které vy citujete. Takže tady Eh, říkám, že bychom měli opatrně a zodpovědně tady neměli bychom klást překážky tomuto aktu v přenesené pravomoci. Samozřejmě jsem si vyslechl i to, co říkal Gerard. A měli bychom tady nadále eh, pozorně sledovat zapojení EIB do projektů v Iránu a měli bychom zajistit, že vždycky budou naplňovat naše politické cíle. Děkuji. Merci. Děkuji. Pane Galmel. Děkuji, pane předsedo. Já eh, s většinou z toho, co tady zaznělo, absolutně souhlasím, ale rád bych ještě jednou důrazně zdůraznil, že bychom měli ostře rozlišovat mezi jaksi, politickým pozadím a mezi tím, co se čeká od nás jako od, eh, od rozpočtového výboru. To politické pozadí, to je jasné, nemusíme opakovat, co tady zaznělo. Ale to není náš úkol. Náš úkol je zvážit, zda to předkládané opatření, tedy garance přes EIB, zda to je ten správný nástroj, abychom zde učinili jakési politické prohlášení, které bude zakotveno v zahraniční politice. A zde já musím říct, jsem neslyšel vůbec nějak velké množství argumentů, které jsou pro. Spíše jsem slyšel argumenty proti, například od EIB jako takové. A proto bych rád varoval před tím, že v rámci toho, že chceme sdílet zahraničně politickou linii, jsme použili nástroj, který ve finále povede k velkým problémům a nebo dokonce k povede selhání celé té operace. Je to velice důležité pro EU, takže říkám ano, politické prohlášení. Samozřejmě, pokud se to tak odsouhlasí mezi státy EU, pak to máme podpořit, ale potom musíme najít správný nástroj a upřímně řečeno, já mám spíš více otázek než odpovědí v tuto chvíli. Děkuji. Děkuji. Pan Watt. Um, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Mně připadá velmi zvláštní, že se tady hovoří o této jaderné dohodě s Iránem Eh, za použití takové terminologie, která naznačuje, že ta dohoda by měla zajít z, nad rámec dohledu a rozvoje a nešíření eh, zbraní hromadného ničení. Je tady dlouhá historie eh, mezinárodní kontroly šíření zbraní od druhé světové války a tyto dohody se vytvářejí, vyvíjejí se a ne vždycky po nich následuje nějaký takový biankošek, jak to teď vypadá, že v žádném případě tady tato dohoda eh, jedená s Iránem neměla být nějakým biankošekem v oblasti lidských práv a tak dále, že by tady Irán mohl svobodně se dělat, co chce, například včera oběšení zcela jasně nevinného člověka. A tyto věci tato jaderná dohoda neschvalovala. Ta jaderná dohoda hovořila o nešíření jaderných zbraní. A také se mi zdá být podivné v rámci našeho strategického myšlení, že bychom říkali, že teď je skvělá doba na rozhodnutí. Dnes jsme slyšeli od celé řady poslankyň a poslanců a úředníků, kteří nám tady poskytují informace, když tady vlastně vůbec není jasné, jaké to přinese výhody. A tady se mi zdá, že bychom neměli činit rozhodnutí, která nejsou potřebná, a to jenom proto, abychom učinili nějaké gesto, že bychom měli zcela opustit pragmatismus a strategické myšlení. Takže nevíme, jaké to bude mít dopady, nevíme, jaký bude další politický vývoj. Víme, že se neschodneme pokud jde o rizika. A vlastně ani nevíme, jak bude toto rozhodnutí vnímáno a nevíme, jaké budou jeho dopady. Nicméně se zdá, že víme, že vlastně nebudeme Iránu poskytovat žádné úvěry v nejbližší budoucnosti. Takže to, co vlastně jediné, co víme, je to, že toto je jenom nějaké takové gesto. A já vlastně ani nevím, jaké jsou tady přesně postupy, které se toho týkají, ale mám skutečně za to, že tady se vrháme do situace, kdy vlastně učiníme nějaké rozhodnutí, že se nám, protože se nám v zásadě jeví, že to je správná věc, ale nepromyslíme si to z pragmatického hlediska. Myslím si, že tímto způsobem by mezinárodní vztahy neměly fungovat. Takže tady bychom měli být velmi opatrní jakožto Evropská unie. A když budeme zvažovat nějaké takové rozhodnutí, tak musíme zvažovat, jestli tady nečiníme nějaké rozhodnutí, které vlast, na kterém vlastně ani e, nezáleží a že to načasování možná ani není až tak vhodné. Děkuji. Monsieur... Děkuji. Pan Buchner, který je členem AFETu. Buchner. Ano, děkuji. Já si myslím, že bychom eh, tady neměli zaměňovat jednu věc eh, za druhou, protože se nám to v té diskusi všechno tak nějak mísí. Máme tady na jedné straně tu dohodu ohledně jaderného zbrojení. Eh, Kvůli tomu zbrojení vznikly sankce a o ty sankce tady teď jde. A pak tady máme problém lidských práv v Iránu. K tomu jsme měli separátní sankce, na které se teď nesahá, ty stále platí. A pak tady máme problém angažmá Iránu na Blízkém východě a opět ani o to se tady teď nezajímáme. Tady jde o jednu jedinou věc, o tu jadernou dohodu. To byl důvod, proč Eh, proč, eh, co byly za důvody, proč Irán do té dohody eh, vůbec šel. Já jsem jaderný fyzik, asi jsem zde v Evropském parlamentu na toto sám. Já, jsem, já bych byl tuto dohodu nepodepsal, protože ta dohoda Iránu zabraňuje produkovat i takzvaná mírová jaderná paliva. Obohacování paliv se zastavuje na stupni, Eh, který já osobně bych neakceptoval, ale to je vedlejší. Eh, Irán do té dohody šel, protože eh, zejména pro obyvatelstvo Iránu by to znamenalo zlepšení života. A to je klíčové pro celou věc. Irán už teď řekl, že hodlá i nadále obohacovat, pakliže ta dohoda selže, takže jde o to, zda budeme mít jaderné zbrojení nebo ne. Ale potom budeme muset eh, tamnímu obyvatelstvu vyslat nějaký signál a to jsou investice z naší strany. Pokud ta dohoda selže, pak eh, už teď Saudská Arábie oznámila, že hodlají a budou Eh, jak si pokračovat v tomto programu. Eh, oni mají, eh, budou vyvíjet vlastní bomby a pokud s tím začne Saudská Arábie, tak se brzy přidají další a další. Já jsem nedávno byl na konferenci proti šíření jaderných zbraní. Tam ta situace byla naprosto jasná. Máme naprosto jasnou volbu. Buď dohodu s Iránem o jaderných zbraních dodržíme s možností ukončení sankcí, které jsou s tím spojeny, anebo umožníme totální jaderné ozbrojení Blízkého východu? A podle mě ta otázka má jasnou odpověď. Já si myslím, že tady vůbec nejde o peníze. Tady toto nebezpečí je daleko, daleko vážnější. Děkuji. Merci de nous avoir... Děkuji za to, že jste se s námi podělil o vaše názory. Paní Lalonde. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla pouze říct, že naprosto souhlasím s mými kolegy. Vzhledem k tomu, že musíme zvážit pro a proti. Já myslím, že riziko, které tady může vzniknout, je mnohem větší než kdybychom nerespektovali tuto dohodu. Skutečně Saudská Arábie je připravena na to, aby měla svoji bombu. Pokud Irán se opět dá e, cestou zbrojení, takže to je riziko pro celý region. Já znám trochu Irán a mohu vám říci, že samozřejmě ty sankce dopadaly na populace Iránu, tak to funguje všude v žádném případě netrpěli ajatolohové, kteří jsou u moci. Takže myslím si, že by bylo velmi špatným signálem ze strany EU, kdybychom nedodrželi tuto nukleární dohodu. Prosím? Co pak, Žeráre? Promiň, ale o to tady nejde. Já jsem proti tomu samozřejmě, ale jsem pro udržení nukleární dohody. To, že Eh, prostě přesuneme Irán z jednoho seznamu na jiný, na způsobilé země, to neznamená, že spochybňujeme naše rozhodnutí dodržet nukleární dohodu. Samozřejmě, ale jednou z částí této dohody je, že evropské podniky budou moci mimo jiné investovat v Iránu, takže myslím, že je to velice důležité. Je důležité mít určitý mechanismus, který by umožnil investovat v Iránu. Některé podniky se stáhly. Já myslím, že to je špatný signál a ty dopady jsou děsivé. Iránci se obrátí na Čínu, pokud už to už neučinili, nebo na Rusko. Takže eh, jaké zájmy jsou tady Evropské unie? Já myslím, že nejde o to, abychom podporovali Saudskou Arabii. Děkuji. Dobře, Nikdo další se nehlásí. V každém případě tato problematika umožňuje Evropanům zvážit a vyhodnotit svoji politickou váhu z hlediska celé země koule. Pan Depré nám navrhl, abychom požádali EIB o vyhodnocení rizik a škod, které by mohla zaznamenat EIB, pokud bude masivně intervenovat eh, v Iránu. Budeme muset uzavřít tuto výměnu názorů, která je velmi zajímavá a přínosná. Možná bychom mohli požádat zástupce útvaru ESVČ, pana Torstena Marfreda, aby nás seznámil se stanoviskem ESVČ stručně Uh, Děkuji, pane předsedo. No, eh, pokud vím, tak už tady zaznělo ze strany některých europoslanců, že celkově máme v EU velký konsenzus, že podporujeme jadernou dohodu, i když eh, se USA od ní vzdálila. Nými slovy, eh, ty sankce ponecháme, ponecháme rovněž ekonomickou součinnost s Iránem a to je nedílná součást té dohody jako takové. Jinými slovy, jakákoliv opatření, která toto podpoří podle nás, podporují i tu dohodu jako takovou v dlouhodobém horizontu. Co se týká toho většího geopolitického kontextu, asi vám nemusím vysvětlovat, jak si na tom stojíme. Toto není jediné opatření, které máme. Máme opatření, která provádíme společně s USA. Máme například jako paralelní opatření blokovací status, Máme opatření, která budeme diskutovat s členskými státy, uvidíme, jak bude pokračovat například dovoz ropy do EU, eh, co se týká té situace v souvislosti se sekundárními sankcemi ze strany USA. Takže celkově za to podporujeme další angažmá s Iránem, jak řekla konec konců Rada ministrů zahraničí už v roce 2016 a myslíme si, že toto by nás v té činnosti mohlo podpořit. Navrhuji, abychom ukončili tuto diskusi. Koordinátoři rozhodnou na příštím zasedání v rámci písemného postupu, eh, tedy na příštím zasedání, ale vzhledem k tomu, že je to naléhavá záležitost, měli bychom postupovat písemným způsobem, to znamená rozhodnout, zda budeme hlasovat o námitkách eh, rozpočtového výboru. Víte, že 40 poslanců nebo každá eh, politická frakce mohou předložit takovýto návrh podle článku 105 jednacího řádu Evropského parlamentu. Ale co se týče rozpočtového výboru, návrh ohledně námitky by měl být zvážen, vyhodnocen a rozhodnout by měli koordinátoři. Drazí kolegové, děkuji vám za vaši účast, byla to velmi zajímavá diskuse. Vidíme, jaký potenciál politické existence Evropské unie tady je. A bez pochyby tady je možnost zorganizovat diskusy, vzhledem k tomu, že američani eh, mohou díky dolaru v podstatě eh, způsobovat velké škody, takže měli bychom se v této souvislosti podívat na to, jak tato konfrontace by mohla fungovat. A mohli bychom si položit otázku, zda euro jednoho dne z hlediska Evropanů by mohlo mít stejný potenciál, tak jako má dolar eh, ve vnímání amerických orgánů. Děkujeme našim kolegům z AFETu, děkujeme zástupcům Evropské komise EIB, ESVČ a diskuse je ukončena v rámci tohoto dopoledne. A nyní přicházíme na otázku mandátu, který eh, rozpočtový výbor by měl udělit svým zástupcům v rámci třístraného jednání v rámci první reakce Evropského parlamentu na rozpočet na rok 2019. A předám slovo našemu zpravodajovi, panu Danieli Viotimu. Připomínám, že musíme nezbytně uzavřít naše jednání v půl jedné. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové. Myslím, že všichni jste jistě se seznámili s návrhem rozpočtu, tak jako představila Evropská komise tento týden, a že jste se také seznámili s návrhem, který jsme vypracovali v souvislosti s mandátem pro třístranné jednání, o kterém bychom měli hlasovat během příštího zasedání, příštího plenárního zasedání v červenci. Možná, že jsem vypracoval poněkud technické, eh, technickou prezentaci, nebude to příliš zábavné, nicméně jsem tam vypíchl ty hlavní body, které souvisejí eh, s návrhem Evropské komise a s naším postojem. A bude to nepříliš politická úvaha, spíše budu hovořit o technice eh, této problematiky. Nejdříve eh, jedna jedna, eh, to znamená, jaké jsou tady závazky na rok 2018. Samozřejmě, co se týče této položky, tak jsme spokojeni, protože se tady vlastně obnovuje EFSI, jsou tady také položky, které se týkají obrané problematiky a není to v neprospěch jiných programů, které již existují. A samozřejmě bychom chtěli zvýšit částky pro ty programy, které jsou výrazně důležité a které mají dopad na evropskou ekonomiku, na eh, univerzity a na zprávu, jako je CEF, Galileo, ITER Pak je tady eh, Evropský sbor Solidarity. I zde vyjadřujeme uspokojení. Vzhledem k tomu, že tento program byl zahajen. Ale je neakceptovatelné, aby Evropská komise ponechala na rozpočtových orgánech nalezení zdrojů. Tady potřebujeme iniciativu Evropské komise. Ta nám musí říct, kde a jak najít nezbytné zdroje pro tento eh, sbor Solidarity. 1B, to je navýšení o 1,2 v porovnání s rokem 2018. Toto navýšení je velmi dobré. To týká se CEF. Tady dosahujeme toho, co bylo stanoveno a ty, to spoždění z hlediska plateb se výrazně snižuje. A teď ta hlavní část 1b. Jedná se o Evropskou iniciativu pro mladé. Toto by mělo být ponecháno a posíleno, případně by možno mohlo dojít k určitým změnám z hlediska úrovně spolufinancování tohoto programu. Musíme to porovnat s minulým rokem a musíme tady být poněkud pozornější z hlediska této eh, položky, co se týče konečné dohody. A nyní dvě, dvojka. Tady máme opět navýšení, dále tady je rubrika 3, tady máme navýšení o 6 až 7 v porovnání s rokem 2018 jsme rádi eh, tomuto závazku Evropské eh, komise, která se zavázala studovat tyto záležitosti bezpečnosti. Ale nesmíme zapomínat na to, a říkáme to také ve zprávě, že toto navýšení se tady objevuje po celé řadě kontinuálních eh, vlastně položek v minulých letech. V podstatě jde o navýšení pouze o 2%, pokud do toho zahrneme všechny položky. Ta migrační krize by vyžadovala větší závazky. To znamená využití všech marží, které by tady byly k dispozici. A chceme také upozornit na to, že tady mohou, při, mohou vzniknout problémy v případě eh, nepředvídatelných eh, událostí. Také zcela schválujeme závazek Evropské komise v tomto ohledu, ale chceme jenom upozornit, že je zde urgentní potřeba asilové reformy. Dále zde je nutné zajistit schodu nebo dohodu mezi jednotlivými členskými státy. Musíme také posílit systém výměny informací i v vojenské mm, oblasti. Dále máme v rubrice 3 navýšení 1,3 v tomto okruhu. To je sice dobré navýšení, ale nemělo by nás mást, protože to souvisí s druhou trančí z hlediska financování e, uprchlíků v Turecku. Takže nehovoříme o navýšení celého tohoto okruhu 4. Takže pro nás to není postačující uspokojivé navýšení. A nesmíme zapomínat také na to, že se tady vyčerpává celá marže. Není tady žádný další prostor eh, v tomto okruhu 4. Takže je nutné zde přijmout jiná další eh, patření. Máme tady 100 milionů z hlediska situace v Středomoří Osobně si myslím, že tato částka je naprosto neuspokojivá. A nakonec, co se týče pilotních a přípravných akcí. Společně s kolegy bychom měli přijmout závazek v rámci Evropského parlamentu v těchto dvou oblastech a měli bychom zapracovat na definici balíčku jakýchsi kompromisů. To znamená, Nejenom bychom měli podpořit technické sdělení Evropské komise, ale měli bychom také zohlednit projekty na základě politických kritérií. Pokud si to komise bude přát, děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, a nyní si vyslechneme stínové zpravodaje. Monika Holmajerová. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, nejprve chtěla srdečně poděkovat kolegovi Viottimu za excelentní zprávu. Myslím si, že bychom v první řadě v rámci těch eh, hlavních principů, kde se definují eh, priority parlamentu, že jak si tam nebyly zohledněny úplně tak dobře komisí, ale Máme určité oblasti, eh, například oblast rozvojové pomoci nebo sousedské pomoci, humanitární pomoci, kde v nejbližší době při překonávání krizí, odbourávání krizí, při zajišťování osob na africkém kontinentě nebo v rámci krizových regionů budeme potřebovat více finančních prostředků a z toho hlediska vnímám poněkud negativně, že komise u Turecka od nás vyžaduje vyšší částku a e, to přitom, kdy členské státy, když to řeknu jemně, se loudají s akceptováním a to, to není akceptovatelné, ono nejde jenom o, Turecku, o, o Turecko, e, nelze hovořit o morálce a pak, když přijde na humanitární pomoc, tak neudělat nic. Jsou to projekty rozvojové pomoci, eh, které v těch regi- krizových regionech eh, aplikujeme, aby se ty regiony stabilizovaly. Když jim nedáme dost peněz, no tak to bude těžké. Eh, a navíc, když členské státy budou eh, na veřejnosti prohlašovat něco a pak, když přijde na peníze, tak eh, se budou loudat a budou zdržovat a nakonec to občas nikdy neudělají, tak to je problematické, protože to jsou vlastně pobídky pro to, aby se lidé dál a dál vydávali na tu cestu a často tam přicházeli o život, protože vlastně není dost finančních prostředků na jejich podporu tam, kde žijí. A pak bych ještě zdůraznila jednu věc. Myslím si, že eh, by se dala zlepšit otázka Horizontu 2020. Zejména podporuji ty eh, programy na, pro malé a střední podniky, jako například Kosme, kde se předpokládá navýšení o 2,3 což ale vzhledem ke kvótě odmítání eh, bude problematické, protože máme spoustu úspěšných eh, projektů, které se ucházejí o dotace z tohoto programu a když jich je hodně, tak zkrátka mnoho i těch dobrých programů peníze nedostane. Eh, teď, co se týká migrace a bezpečnosti, to patří k těm nejvyšším prioritám, které máme, přičemž eh, jednotlivé agentury, které jsou tímto postižené, potřebují finanční podporu. Já jsem velice ráda, že EU-LISA dostává víc peněz, ale Například eh, ani tato agentura nemá dost personálu, aby zvládala úkoly, které má. Je naprosto eh, překvapující, že Eurojust vybavíme minus šesti pracovními místy. Eh, ti mají řešit přeshraniční justiční, justiční aspekty a, my jim sebereme šest zaměstnanců, nebo u Europolu Ehm, e, celá ta věc s terorismem a výměnou ehm, informací, tam má to všechno řešit pět pracovníků, takže upřímně řečeno já si dělám, nebo já mám velké otázky ohledně na, našich skutečných priorit a pak máme ještě dvě nebo tři další agentury, které bychom mohli jaksi prořešit ještě detailněji. Já si myslím, že je dobře, ehm, dobře vybavit AMIF. Já doufám, že nastane to, co se už dlouho plánuje, protože není ani tak pět minut před 12, jako pět minut po 12 a ty peníze budou eh, zapotřebí, eh, podobně jako těch skoro 60 milionů pro Dublin a 150 milionů pro Řecko. Eh, vnímám velice pozitivně ten Evropský rozvojový program pro průmysl ze strany komise, stejně jako program Interrail kdy tedy mladí lidé by měli mít možnost poznávat Evropu. To má začít fungovat v roce 2019-2020 a považuji také za velice dobré ten European High Performance Computing, to je společný podnik. Ehm, je to skvělá práce co do vývoje nových technologií. Tu je potřeba podpořit, takže ehm, ještě jednou kolegovi o ty srdečné díky. Myslím si, že práce budeme mít s členskými státy ještě spoustu, abychom prosadili eh, ten rozpočet. Já si vůbec nejsem jistá, jak členské státy obecně za to jsou připraveny ke kompromisu ku prospěchu Evropské unie. Děkuji. Ah, bylo dobře, ano, to by byl poslední rozpočet v rámci tohoto legislativního období, který vlastně se bude odsouhlasovávat, takže doufám, že členské státy budou mít porozumění pro tento rozpočet. Nyní bude hovořit pan Kolmel, ne, ten odešel, teď to vidím. Pane Depre. Děkuji, pane předsedo. Kež by vás pán Bůh vyslyšel z hlediska ochoty členských států zafinancovat Evropské unie tam, kde je to nutné. Pane předsedo, drzí kolegové, nejdříve bych chtěl říct, že si cením obrovským způsobem práce pana Viotyho. Myslím si, že většina těch směrů, které navrhuje, jsou směry, které můžeme podpořit, i když u některých, některého počtu oblastí si přejeme určitou úvahu, která jde velice často spíše směrem k rozšíření, takže já je tady projdu ještě s některými otázkami. My se domníváme, že program COSME to je priorita pro naší skupinu ALDE, takže bychom si přáli, aby tady došlo ještě k větším snahám. V každém případě neakceptujeme snížení z hlediska částek na platby navýšení z hlediska Erasmu+, plus, eh, eh, všichni tady říkají, že je to priorita, a takže také souhlasíme s tím, že se tady rozšiřuje tento rozpočet z hlediska učňů. Za třetí, vždycky je tady problém principu, zásadovosti. A naše, náš výbor není vždy věrný těmto zásadám z hlediska rozpočtové doktríny. To znamená, že financování nových programů by mělo probíhat v rámci nových zdrojů a nikoli v rámci převrstvení. Zatímco co se týče e, sboru Evropské solidarity a dále programu e, průmyslového rozvoje a obrany, tak tady dochází opravdu k převrstvení těchto prostředků takže mm, v rámci rozpočtové diskuse ohledně roku 2019 si přejeme připomenout zásady, kterých se musíme držet. Pak tři další připomínky. Já myslím, že z hlediska zaměstnávání mladých tady konstatujeme, že je tady iniciativa pro Eh, mladé a jde o snížení o 33,3 v porovnání s rokem 2018. To bychom měli ještě proskoumat a pokusit se definovat tu správnou úroveň z hlediska našich požadavků. Vážnější problém se týká okruhu dvě. My konstatujeme, že pro rozpočet na rok 2019 Částky, které jsou věnovány klimatické ochraně, představují 1,2 celé 0,1 méně než je cíl. A pokud si spočteme období 2014 až 2020, tak vidím, že eh, se tady nedodrží toto rozhodnutí ohledně té úrovně, takže my potřebujeme 20% na rok 2019. A to tady není dodrženo. My bychom to v podstatě měli respektovat a dodržovat v rámci celého eh, víceletého finančního rámce. Takže naše otázka, neměli bychom posílit eh, tyto rozpočtové položky tak, abychom se mohli přiblížit tomu obecnému cíli 20 částek, které jsou alokovány na boj proti klimatickým změnám. Okruh 3. Tady souhlasím s Monikou. Eh, měli bychom tady přesně udělat soupis potřeb, které máme. V každém případě jsou tady tři agentury, kde je nezbytné a naléhavé jejich posílení. Je to Frontex především, protože kontrola vnějších hranic je zásadní problematika v celé EU s riziky vážné destabilizace. Za druhé je to EASO, to znamená vytvoření společného asilového režimu. A pak je to Europol, to znamená policejní spolupráce a spolupráce v boji proti terorismu. A ještě mám poslední otázku, která se týká okruhu 3. A opakuji to, co jsem řekl. Tady je 170 milionů eur jako dodatečná pomoc pro Řecko. A není tam nic pro Itálii, nebo jsem to špatně četl? Co je s Itálií? Oni o nic nežádali? Ty si ta komise? Už to ověřila? Diskuze mimo mikrofonu. Takže já si ověřím tuto záležitost. Okruh 4. Tady mám jenom malou připomínku. My jsme žádali na všech našich institucích, aby snížili o 5 eh, počet zaměstnanců. Já jsem četl zprávu účetního dvora a tam byla překvapivá informace, bylo tam řečeno, že ve stejném období počet těch dočasných pracovníků nebo s jiným statutem se navýšil výrazným způsobem. Dále mzdové prostředky narostly asi o 9%, to říkám jenom z paměti. Takže stále si kladu otázku, do jaké míry je relevantní toto rozhodnutí snižovat eh, zaměstnance. A poslední připomínka se týká závazku vůči Turecku. Moje skupina se domnívá, že bychom měli financovat vše, co se týká eh, záležitosti kolem Turecka. To je nutné nejenom z hlediska stabilizace těch migračních toků, ale také z hlediska stabilizace politiky v Evropě. Co se týče výše těchto prostředků, tak eh, zde si kladu opravdu ještě další otazníky. Takže to jsou připomínky, které jsem v tomto stádiu chtěl učinit. Děkuji za tyto poznámky. Paní Neriada se omluvila za GUE. Pan Tarán se také omluvil za zelené. Nevidím tady zpravodaje za FDD. Pan Kolmel se k nám vrátil. Možná, že by se s námi chtěl podělit o svoji analýzu z hlediska zprávy, kterou předložil pan Bioty ohledně mandátu, který se týká třístraného jednání, bude se konat 12. července. Bude to přípravná fáze dohodování ohledně rozpočtu na rok 2019. Ne? Takže bude hovořit pan Rubik. Děkuji mnohokrát eh, panu Viotimu. Myslím si, že ty hlavní body byly vybrali eh, dobře. Eh, kosme, to je základ pro lepší výběr daní, když budou podniky lépe fungovat a budou vytvářet nová pracovní místa. To bude dobré i pro příjmy z daní. Tím pádem všechny ty programy budou do budoucna ještě důležitější. Kolegyně Holmajer už dobře hovořila o otázce Eurojustu, to je obrovské téma, které pro nás musí rozhodně stát v popředí. Vidíme také to, že spolupráce v některých oblastech zatím nefunguje tak dobře, jak bychom si to představovali. ENISA a e, orgány pro ochranu osobních údajů budou mít velký úkol pokud budou mít spolupracovat s, s Berikem a ESA. Eh, bude to velké komunikační cvičení do budoucna. Já si myslím, že i zde budeme potřebovat v systému daleko vyšší míru účinnosti. A v neposlední řadě jde také o to, aby nástroj pro propojení Evropy přinášel co nejlepší přidanou hodnotu pro naše občany Jinými slovy, nástroj pro propojení Evropy musí být tím hlavním investičním programem, kde budou vznikat nová pracovní místa a ve finále se ty programy musí vyplatit. Eh, cokoliv, co bude eh, směřovat na produkci, je podle mě dobré pro daňovo, daňové výběry, otázka obrany a tak dále, sbory solidarity. Eh, to je také důležité pro budoucnost. V poslední řadě bych rád zmínil Další jedno hlavní téma EPP, což je Horizon 2020. Pro nás je velice důležité, aby v tomto programu byly nastaveny priority tak, aby Evropa nezůstávala opodál v mezinárodní konkurenci. Viděli jsme například v rámci té Evropské výzkumné rady, která v mezidobí eh, obsahuje držitele Nobelovy ceny, takže i v této oblasti jsme na tom dobře a můžeme i zde ukázat, že pro parlament je toto téma důležité, protože společně s programem Erasmus Plus jsou právě toto ty programy, které nejvíce oslovují mladé lidi a já bych řekl, že e, zejména podpora mladých lidí pro nás představuje obrovskou příležitost do budoucna. Například stejně jako program Wi-Fi for You, e, což podle mě e, by také měla být naše priorita a v tom smyslu bych rád přislíbil panu Viotému naši podporu. Je důležité, abychom tyto body vyzaví radě konsekventně prosadili. Děkuji. Merci, monsieur Rubik. Děkuji, pane Rubiku. Takže hovoříme tady o mandátu, zvláště z hlediska oddílu 3. Netýká se to těch ostatních. Žádá někdo o slovo ještě? Není tomu tak. Já myslím, že ta, ta, ta, ta odisea kolem Aquariuse možná přivedla komisi a radu k tomu, že budou revidovat některé priority v rozpočtu na rok 2019. Co se týče zaměstnanosti mladých, tady bych se chtěl zeptat našeho zpravodaje, zda bychom neměli zaměřit ty částky na strukturálnější opatření, například profesní příprava, učňovské systémy, protože to je strukturující a to umožňuje bojovat účinně proti nezaměstnanosti mladých. Nezaměstnanosti, která postihla určitý počet zemí. A myslím si, že by bylo hodné zaměřit Eh, tyto částky právě z hlediska těchto konkrétních strukturních opatření. A co se týče průmyslového fondu z hlediska investic, tak to je také možná příležitost, abychom zdůraznili, že pokud eh, budeme v podstatě investovat do těchto opatření, tak bychom eh, mohli na evropské úrovni, tak bychom mohli činit úspory na národní úrovni. A pokud evropský rozpočet bude konzistentnější, tak by mohlo docházet k snižování těch národních rozpočtů. A to by nám umožnilo si uvědomit, jaká je ta přidaná evropská hodnota. Myslím si, že je to docela dobrý argument pro to, abychom posílili tu touhu po Evropě a to opětovné nadšení Evropou. Možná, že pan Jurel by nám mohl říci, jak to vypadá z hlediska stanoviska Evropské komise. Ta Odyssea Aquarius se eh, přivedla vás k tomu, že jste uvažovali o nějakých vnitřních změnách toto rozpočtu, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je jasné komukoli, kdo sleduje tuto diskusi, že téma solidarity v rámci EU a mezi členskými státy, pokud je o oblast migrace, že to je velice obtížné téma, vede se velice intenzivní diskuse, která zatím nepřinesla žádné konkrétní výsledky a nepřinesla žádnou schodu v radě, pokud jde o revizi nařízení z Dublinu. Takže je jasné, že Evropská komise bude muset pozorně sledovat vývoj této debaty a pokud to bude potřeba, tak bude muset skutečně i přizpůsobit své návrhy nebo navrhnout eh, přesměrování prostředků v rozpočtu. Myslím, že v tom stádiu se ještě nenacházíme, ale samozřejmě, že budeme muset tu diskusi pozorně sledovat. Chtěl bych také poděkovat panu zpravodaji za velice konstruktivní přístup, který zaujal ve své zprávě a komise je samozřejmě vždycky připravená na pomoci z technického hlediska anebo vysvětlením, pokud to bude potřeba. Pane předsedo, pokud dovolíte, na závěr bych chtěl uvést několik praktických informací, na, na, které trošku naznačuje tato zpráva i pan zpravodaj. Pokud jde o návrh komise na úpravu společných, eh, tedy nařízení o společných Eh, ustanovení, pokud jde o iniciativu pro zaměstnanost mladých, tak teď už jsme stanovili datum, kdy komise má schválit tento návrh. Bude to příští týden 26. června. Pokud jde o probíhající posouzení, které komise provádí v oblasti velkého počtu potenciálních pilotních projektů a přípravných aktivit, které Evropský parlament eh, nám předal k předběžnému posouzení, tak jak si umíte představit, je to obrovská pracovní zátěž. V tuto chvíli tady v komisi to provádíme a měli bychom schopni vám to předběžné posouzení poskytnout do konce tohoto měsíce. To znamená do konce června a rozhodně to bude včas. Ještě před trialogem 12. A poslední připomínka je taková, že bylo dosaženo politické dohody, jak k iniciativě v oblasti eh, obrany, tak pokud jde o ty sbory solidarity a finanční dopady těchto politických rozhodnutí, bude muset komise zapracovat do dopisu, který pravděpodobně obdržíte až po letní přestávce. To je vše. Děkuji, pane předsedo. Merci, monsieur Israel. Děkuji, pane Orele. Na závěr, pane Vioty. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych neformálně poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se tady vyjádřili, který, kteří tady přednesli konkrétní připomínky, které jsou pro mě nesmírně užitečné. Pokud bych měl to vyhodnotit eh, méně technicky a více politicky v porovnání s tím, co jsem řekl na úvod, tak eh, si myslím, že příští týden ještě dostaneme pozměňovací návrhy od vašich eh, politických skupin. Lhůta pro předkládání je zítra, tuším. Budeme tady ještě dále jednat o kompromisech a myslím si, že tento parlament, jako vždycky, tedy bude schopen nakonec dospět k jasné, transparentní pozici na základě jasných cílů a poté uvidíme, jak bude probíhat jednání s radou. Já si vzpomínám na téma imigrace a paní Holmajer a ostatní hovořili také o dopadu Odyssey Aquariuse. Já jsem stále ještě naprosto ohromený tím, že vždycky musí se nejdřív něco takového stát. Tentokrát to naštěstí nebyla tragédie přímo, ale je to rozhodně závažná událost abychom se probudili a začali něco dělat. Takže pokud k tomuto přispěje Odessa a Aquariuse, tak uh, bude prostě potřebna radě vysvětlit, že pokud chtějí, aby do Evropy přicházelo méně eh, migrantů, tak budeme muset investovat do Afrik, v Africe. A pokud budeme investovat více v Africe, tak na to potřebujeme mít finanční prostředky v rozpočtu. Toto budeme muset vysvětlit členským státům a občanům. A myslím si, že nikdo neposkytne. Nikdo tady jaksi toto eh, občanům eh, nevysvětluje, že tady ty finanční prostředky nebudou, eh, nebudeme moci investovat v Evropě, že budeme muset tyto finanční prostředky investovat v Africe. A já doufám, že se nám nakonec podaří dospět k nějakému rozumné pozici, přesvědčit členské státy k nějaké rozumné pozici. Zazněla tady také jedna žádost, která se týkala Itálie. Já bych samozřejmě byl rád, kdyby tady byli příslušní kolegové eh, Přítomní teď jsou eh, samozřejmě u nás doma, ale já tedy požádám veškeré kolegy o to, aby přispěli k mé práci. Teď ještě k tomu, co tady konkrétně zaznělo, pokud jde o humanitární pomoc, Horizont 2020 a tak dále. Já jsem si jist, že ještě mi zašlete své pozměňovací návrhy, já se je budu snažit zapracovat. Pan Rybik. Také měl připomínky. Já bych chtěl, aby tento poslední rozpočet byl skutečně rozpočtem nasměrovaným na mladší generace, aby to byly projekt, aby se zaměřil na projekty, které zajímají mladé lidi. To bych skutečně rád. Náš výbor teď na tom bude pracovat a celý Evropský parlament. To samozřejmě je nezbytné. Ale my všichni doma, ve spolupráci s našimi vládami a v našich členských státech, budeme muset na tom pracovat. Aby potom zástupci členských států přijeli na radu s flexibilnějším postojem, než tomu obvykle je. A také bych chtěl poděkovat tlumočníkům, říká pan řečník laskavě. Děkuji, pane zpravodaji, za tyto slibné projevy, které jistě znovu obnoví nadšení pro Evropu. Teď pozměňovací návrhy, které se týkají návrhu zprávy pana Vyoteho, by měly být předloženy do 18 hodin dnes do večera. Mm, budeme hlasovat 28. června, to znamená příští týden na našem eh, rozpočtovém výboru. A myslím si, že nyní bychom mohli přerušit naše jednání, které tedy skončí dříve než ve 12.30. Děkujeme tlumočníkům a vyjadřujeme touhu, aby tyto výměny ehm, mohly dospět k výsledkům. Takže nyní přerušuji jednání a obnovíme naše jednání ve 14.30.